hovoří, že připraví, měli bychom je podporovat v tomto úsilí a proto jsem nesmírně vděčná za všechny poznámky z vaší strany a v této strategii samozřejmě budeme společně pokračovat. Děkujeme, eh, baronko Aštonová, vysoká představitelko a místo předsedkyně komise. Dalším bodem na našem dnešním pořadu jednání je vaše prohlášení týkající se samitu EU-Kanada. Máme zde tři návrhy usnesení k tomuto bodu. Promiňte, říká pan předseda. To o tom samozřejmě se zmíním až na konci této rozprávy, čili opět, Lady Aštonová, máte slovo k prvnímu vystoupení k tomuto tématu. Kanada je jedním z nejstarších partnerů Evropské unie. Společně spolupracujeme na řadě otázek, jednak bilaterálně i mezinárodně. Sdílíme historii, která je velmi stará a máme společné hodnoty. A na tomto základě se snažíme chránit své společné zájmy, které jsou ve, které, kterými jsou prospěch občanů Evropské unie i Kanady a dále prosporita celého světa a naše vztahy jsou tedy důležité. Musíme do nich investovat, abychom je, využili jejich plný potenciál. A to je cílem eh, summitu EU-Kanada, který proběhne v Bruselu 5. května. Téma je takové eh, velmi příhodné, protože Kanada eh, bude hostitelem summitu G20 v červnu a na bude se tam jednat o věcech například, jak podpořit eh, udržitelnou ekonomickou obnovu, eh, regulace, no, eh, klimatické změny a nukleár a nešíření jaderných zbraní. Kanada skutečně se zabývala těmito věcmi a diskutovala se o spoustě věcí. My jsme měli příležitost diskutovat i o bilaterálních otázkách, o krizích, hovořili jsme o o tom klime, eh, na, na, otáz, na úrovni prakticky samitu. Hovořili jsme o modernizaci vztahů Evropská unie, Kanada i o tom, že tak máme příležitost na nejvyšší politické úrovni eh, dosáhnout eh, plnej, co nejrychleji plné politické a obchodní dohody. Zdůraznili jsme pokrok, ke kterému dos, došlo v jednání i o novém podnětu těchto jednání, když vycházíme z tendence vytváření pracovních míst. Dále vyslání eh, jasného signálu, že Kanada odmítá protekcionismus a že máme eh, analýzy eh, že máme Eh, ambice, aby eh, závěry byly vyrovnané. Eh, dále náš cíl, pokud je o bezvízový styk, je takový, že chceme co nejdříve bezvízový styk pro všechny občany Evropské unie. Dále budeme hovořit o krizovém řízení. Máme několik společných operací, ke kterým do, které teď probíhají. Spolupracujeme například na misi v Afghánistanu, tam je spolupráce spolupráce s Kanadou příkladná. Kanada hraje velmi důležitou roli také v Haiti a je, další, je to další, další, je další oblast, eh, kde můžeme zdůraznit a eh, podpořit naší, eh, naši spolupráci a ta se týká dalšího rozvoje. To se bude projednávat i na konferenci o Haiti 31. května. Spolu předsedat této konferenci bude Kanada. A e, pan Píbalk hovořil o e, liních, které máme. Hovořilo se o tom, co říkalo taky Kristalína a hovořili jsme o tom, že naše, náš příspěvek je 1,3 miliardy euro k obnově. Z e, Spolu s Kanadou Evitva máme velké závazky týkající se obnovy Haiti a jeho lepší budoucnosti. Ten summit se bude zabývat i klimatickými e, změnami a snížení klimatických změn e, v rámci ekodaňských závěrů je široká podpora myšlence, že spolupráce EU-Kanada by se měla zaměřit na finanční mechanismy, stejně tak jako na podporu čistých, takzvaných čistých, eh, čistého vývoje v zemích. A eh, nikde nejsou vlivy Eh, klimatických změn tak pocitovány, jako v arktické oblasti. Z toho vyplývá naše dohoda taky týkající se Arktidy a země i moře je to eh, klíčový, klíčovým cílem je vytváření politiky v tomto smyslu. Pokud si vzpomínáte, o tom jsem hovořila už na březnovém eh, zasedání. Více než 40 eh, arktického prostředí sdílí Kanada a proto nás tolik zajímá vývoj v této oblasti. Dále ve vztazích Eh, Evropská unie a Kanada máme dohodu z roku 1976. Eh, tato spolupráce ovšem je, eh, se musí aktualizovat, protože spolupracujeme a chceme dále spolupracovat i v oblasti z mm, justice a z bezpečnosti. Dále jsme hovořili o dalších velkých změnách. Eh, pod, ve světě, který se stále mění, potřebujeme partnery. Kanada je stále důležitější a budeme mít produktivní summit s jasnými výsledky. Děkuji vám, paní Eštonová, a dávám slovo paní Jegle na minutu a 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Vážená vysoká zástupkyně, vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové kolegyni, děkuji eh, paní místopředsedkyni za eh, to, co nám přednesla, za mnoho poznámek. Jako zástupkyně předsedy delegace pro Kanadu v Evropském parlamentu mám radost z toho, že před summitem EU-Kanada mm, tady v parlamentu vedeme tuto rozpravu. Bohužel hlasování, jak všichni víme, muselo být odloženo na začátek května. Přesto bych ráda zopakovala zopakovala podstatné body eh, za naši frakci EPP. Kanada patří od roku 1959 eh, k nejužším a nejstarším eh, partnerům Evropské unie. Evropská unie a Kanada sdílejí celou řadu společných hodnot a i nadále se zasazují za multilaterální zvládání globálních výzev. Kanada v roce 2010 bude mít předsednictví skupiny G8 a bude také hostit další eh, summit G8. Eh, co se týče eh, probíhajících vyjednávání, která jsou zaměřena na ekonomickou dohodu mezi Evropskou unii a Kanadou, tady je důležité udržovat dobré vztahy mezi oběma partnery, zvláště před summitem tyto vztahy musí být posíleny. A proto naše společné usnesení je důležité pro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 hlavně eh, ve vztahu k finanční a ekonomické krize, také bezpečnostní politiky, eh, zahraniční politiky, dále rozvojová pomoc, klimatické změny, energetická politika a vyjednávání v rámci kola Doha. To všechno bylo koordinováno a eh, měli bychom k tomu přistupovat koherentně. Ovšem, požadujeme také to, aby problematika, kterou částečné bezvízové politiky pro občany EU z České republiky, Bulharska a Rumunska v rámci na nastávajícího summitu EU-Kanada. Žádáme, aby tato otázka byla vyřešena. Zřízení vízového úřadu v kanadském velvyslanectví v Praze a zřízení pracovní skupiny znalců k tomuto tématu jsou v této souvislosti na nejvýš eh, důležité věci, které musíme přivítat. A dovolte mi, abych na závěr ještě jednou zdůraznila, že jsem přesvědčena o tom, že eh, nastávající summit EU-Kanada posílí už úzké ekonomické vztahy, které vládnou mezi oběma partnery. Tyto vztahy se prohloubí. Já vám děkuji za vaši angažovanost pozornost i vaši pozornost. Srdečně děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan, paní Jedle, děkuji a dávám slovo panu Joanu Enchiu. Má dvě minuty. Dvě minuty třicet, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak už řekla vysoká zástupkyně, eh, tak bych i já rád zdůraznil, že Kanada je jedním z našich nejstarších obchodních partnerů. A summit, který se koná v tomto roce, je důležitý také proto, že se jedná o prohloubení těchto úzkých vztahů eh, s Kanadou, a to ve všech oblastech. V oblasti ekonomiky, klimatu, jen abych jmenoval některé z nich. A proto vítám veškeré kroky, které již byly učiněny eh, ve vztahu k uzavření rozsáhlé ekonomické a obchodní dohody. Do Doufám, že to vše povede k úspěšnému konci. Na eh, základě eh, současné ekonomické a klimatologické ehm, situace eh, bych rád poukázal na to, že jsou tady i jiné alternativy energie, ehm, energie energetické, které musíme, musíme využít a najít je a musíme je vzít v potaz jejich ehm, existenci. Oba regiony se zasazují eh, za eh, nízkouhlíkové technologie, eh, zároveň musíme posílit spolupráci v oblasti energie a v arktické oblasti. Je tady pár ožehavých bodů, eh, které se budou probírat také na summitu. Klimatické změny, eh, oteplování země, mm, eh, situace bank, stabilizace finančních trhů a ekonomických trhů, dohoda CITUS, CITES a také dohoda EU-Kanada. Když se podíváme na zkušenosti, které jsme pozbírali v minulosti, eh, tak eh, vidíme, že eh, Evropská unie a Kanada to zvládnou a že se jim daří ve většině případů dojít ke společnému úspěchu. Podaří se nám to určitě hovořit o těchto tématech, protože jdeme společně do budoucnosti a přejeme si mít užitek pro oba vyjednávací partnery, užitek pro obě strany. Um, um, Musíme tady brát v úvahu jednu, v několik zásad v těchto vztazích a doufám, že e, vízová politika pro české, rumunské a bulharské občany ze strany Kanady, že bude e, tato otázka upravena tak, aby všichni občané a občanky Evropské unie, aby s nimi bylo zacházeno rovným způsobem. Ještě chci poukázat na to, že podle názoru Evropského parlamentu je nezbytné, aby při uzavření jakékoliv mezinárodní smlouvy byl do toho zaangažován parlament. A to od samého začátku rádi bychom vyzvali komisi k tomu, aby parlament byl kdykoliv detailně informován o e, tom, jak se dosahují e, výsledky těchto vyjednávání. Děkuji a nyní má slovo Eh, pan Klinc, minutu a 30 vteřin. Dámy a pánové, EU eh, e a Kanada eh, mají velice dobře fungující partnerství a to nejenom v ekonomice, ale také v otázkách zahraniční politiky, třeba Irán, Afghánistán, Haiti a jiné podobné případy. Přesto máme celou řadu závažných výzev, které před námi stojí. Určitě je zvládneme, protože právě máme takovéto úzké přátelství a partnerství. Chtěl bych zmínit pět bodů. Za prvé, Eh, musíme eh, jednat, co se týče regulace finančního sektoru. G20 hodně toho slíbila a jsem přesvědčen o tom, že je nutné, aby i na summitu G20 v Torontu, eh, tedy tam to povede Kanada, aby se jasně ukázalo, že státy G20 dostojí tomu, co slíbili. To je jedna věc. Druhá věc už byla zmíněna, klimatická politika. Tady jsme úzce propojeni v našich cílech. My v Evropě určitě se můžeme od Kanady poučit, co se týče cílů CCS a také celého rozvoje v tomto sektoru. Doufáme, že budeme moci stanovit společné standardy. Za třetí, potřebujeme novou obchodní dohodu. A myslím, že tady naše cíle jsou také velice úzce propojeny. Dva body bych ještě chtěl zmínit, kde myslím, ještě je potřeba jednat a kde alespoň existuje úmysl dát se dohromady, ale přeci jen máme tady ještě rozdíly. Jednak vízová e, politika, tedy cesty, cestování bez víz, vysoká zástupkyně už o tom hovořila a já doufám, že se opravdu po, podaří e, etnické menšiny menš, zacházet s etnickými menšinami eh, stejně jako s jinými. USA a dále je to dohoda PNR. Myslím, že to proběhlo eh, na podzim minulého eh, roku. De facto je to ještě dohoda, která nemá platnost, ale není tady právní základna. Potřebujeme novou právní základnu tak, aby to mohlo být posíleno. Tato nová právní základna musí zajistit to, že to, mm, co jsme slíbili, dodržíme. Není možné, aby při všech moderních technologických možnostech zesítění, aby informace o narození, kreditních kartách a e, osobách, aby to všechno bylo přístupné a zneužito. Doufám, že tady se nám společně podaří vytvořit právní základnu, která pak e, bude odpovídat našim evropským představám o právech občanů. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Klinci. A nyní dávám slovo e, panu Reinardovi Butikoferovi. Dvě minuty, prosím. To... Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, Kanada je pro EU dobrým přítelem, důležitým partnerem, důležitým mezinárodním aktérem. A Kanada je už dlouho eh, zralou eh, demokracií, eh, od které se můžeme mnohému přiučit. Ale právě protože už je to tak dlouho, eh, kdy se eh, usnesla, eh, kdy bylo dohodnuto usnesení v Kanadě, tak spodně to takovéto, z tohoto usnesení bychom měli vážněji zacházet s evropsko-kanadskými vztahy. Měli bychom se jimi zabývat intenzivněji, než tomu je v předloženém um, usnesení. Musím říct, že mm, já to považuji za něco téměř trapného. Cítím se trapně, eh, že eh, je tady celá řada společných výzev, o kterých se tady mluví, ale způsob politiky eh, mm, není vůbec tady jmenován. Ochrana. Ochrana arktické oblasti, tak jsou tady cíle a standardy, tím se nedostaneme dál. Arktická oblast tady je uvedena jenom v nějaké vedlejší větě, světě prostě a e, to, e, že Kanada, e, by tady Švédsko, Finsko a ostatní národy, které na mezinárodním setkání o arktické oblasti se nemohly zúčastnit. To se zamlčuje. Je mi také trapně z toho, že problém dechtových písků není osloven. To, že se o tomto problému nemluví, například také tu nějak obecný, to je tady rovněž zamlčováno. A také Um, um, ostatní eh, problémy. Není to tak, eh, že musíme nutně Kanadu provokovat, ale jestliže mezi přáteli chcete vážně diskutovat, tak to prostě je nesmyslné a nedůstojné, abychom problémy, které máme, zamlčovali. Nemluví se o tom, že Kanada eh, nemá příliš pozitivní roli, kterou hrála v Kodani. A také problém vízové politiky vůči zvláště České republice a Romům v České republice, to považuji za něco, co bychom bychom měli jasněji zdůraznit. Takže Měli bychom v dobrém přátelství spolupracovat, ale e, měli bychom pojmenovat potíže, neměli bychom je zamlčovat, jinak to nikomu nepomůže. A proto moje frakce e, se zasadí za to, aby až se bude hlasovat, abychom v každém případě se postarali o to, že problém e, dechtových písků a importu se také dostane do našeho usnesení. Thank you, dear colleague. Děkuji, vážený kolego. A nyní dávám slovo Filipu Bradbornovi. Dvě minuty, prosím. Eh, pane předsedo, děkuji vám. Jako předseda delegace pro vztahy s Kanadou velmi vítám tuto, toto usnesení, které je prvním začátkem sanitu EU-Kanada. Jak se jí bylo řečeno, Kanada je evropským nejstarším partnerem a posilování svazků vztahů přes Atlantik je naší prioritou. A diskuse s Kanadou týkající se eh, komplexní obchodní dohody eh, pokračuje a bude to základem obchodní dohody mezi EU a třetími zeměmi. A doufám, že e, komise e, bude stále informovat a bude angažovat všechny členy, především delegaci a meziparlamentní organizace v tomto smyslu e, naše jednání musí odpovídat cílům summitu a e, směrům, kterým se bude e, rozvíjet e, vztah Evropská unie Kanada. A máme věc, na které můžeme stavět a abychom posílili reputaci nejenom této sněmovny, ale i celé Unie. Děkuji vám. Děkuji, pane Bradburne. A nyní dávám slovo panu Higginsovi, dvě a půl minuty. Tam. Eh, pane, eh, předsedající, předsedo, eh, zatím nedošlo k zhodnocení ekologického, sociálního a ekonomických dopadů této ekonomické dohody mezi Evropskou unií a Kanadou. Kanadská unie zaměstnanců se 6500 zaměstnanci v oblasti zdravotnictví, dále veřejné úřady a také doprava se vážně zabývají dopady takovéto dohody. Národní unie zaměstnanců ve veřejné správě s 34 tisíci zaměstnanci a také veřejný a soukromý sektor se tímto také zabývají. E, stejně tak jako e, další organizace, která má 16 500 e, zaměstnanců. To je musíme chápat, že tato dohoda by byla implementována primárně v ekonomickém zájmu velkého, velkých podnikových, podnikatelských sfér v Kanadě a v EU a ne primárně v zájmu pracujících lidí anebo jménem sociálního spravedlnosti. Evropské a kanadské transnárodní spolupráce, když se podíváme na veřejné služby v Kanadě, jde tady o maximalizaci zisků a tedy tato ekonomická dohoda EU-Kanada slouží jako nástroj třeba v oblasti eh, zdravotnictví nebo eh, zásobování vodou. Toto by mohlo být nedobré pro eh, zaměstnance a jejich podmínky. Mohlo by to být začátek něčeho nedobrého, stejně tak, jak jsme to zažili v Evropě. Ale také komise EU vlastně tady posiluje některá práva. Jde o vykořišťování pracovníků a podíváme-li se třeba na, na rozsudek Lucemburského soudu, protože migrující zaměstnanci zemědělci by měli být dostat stejné ochrany jako ostatní. Máme tady zvláštní eh, cíle a eh, máme tady také na národní společnosti eh, v zemích, jako je třeba Bolívie, kde dochází k zesoukromnění těchto společností. A běžní lidé v Kanadě jsou asi připraveni mm, mm, bojovat za tato opatření a měli by být ostražití. Evropský veřejný sektor a také odbory jsou rovněž tímto zabývají. A já vyzývám jak kanadské, tak Eh, eh, evropské odbory, aby vytvořili, mm, aby se pustili do opravdové kampaně, tak aby se ochraňovalo ehm, ehm, toto veřejné ehm, vlastnictví. Měla by tam být demokratická kontrola a ne maximalizace zisků. Ale mělo by to být skutečná zaangažovanost těch běžných lidí a také jejich veřejných, eh, pro ochranu veřejných služeb. Now the floor to Mrs. Děkujeme a nyní má slovo paní Anna Rozbachová. Jedna minuta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 Ano, děkuji. Mluvíme tady o, o volném obchodu, ale otázka je, jestli tato metoda je ta nejlepší, když už trvají vyjednávání tak dlouho. Celý aparát Evropské unie je možná příliš těžkopádný k tomu, aby celý tento úkol zvládl. Kanada by možná měla raději ráda dohodu o volném obchodě s EU, e ale možná Kanada teď nechce, aby se vyvážela tato zvířata. Eh, myslím si, že zapotřebí je chránit eh, a my ale však eh, říkáme, že tady musí toto být zaručeno, ale mm, musíme chránit um, ovzduší. Jde tady také o um, e, záležitosti všech těch, kteří žijí na severní e, polokouli a také tankery um, by tady neměli volně se pohybovat, protože jinak budeme muset všechna pravidla, která tady jsou pro ochranu e, otevřeného moře, ta všechna padnou. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Molcer. Pane předsedo, jako kdyby to nebylo už dost trapné, že uprostřed vyjednávání o ekonomické dohodě a dohodě volného obchodu eh, centa eh, se pro, prosákly informace. Ještě tady se ozývá výčitka, že Kanada v rámci akta UNCETA eh, přispívá k posilování zákonů, autorských zákonů. Myslím si, že dohoda CETA je založena na silné privatizaci, deregulaci a restrukturaci. Tady třeba některé obce nemají mít eh, možnost eh, používat určité směrnice. Samozřejmě má smysl, aby větší zakázky, aby tady existovaly veřejné soutěže. A pochopitelně musí existovat pro toto pravidla tak, abychom podvázali korupci. Jestliže eh, naše obce si stěžují, eh, že vůbec eh, nemají možnost spolupracovat se sociálně angažovanými podniky, ale naopak narážejí na dominantní koncerny, které jsou zvýhodňovány, proto není vůbec jasné, proč tato situace existuje. A když potom nadnárodní firmy vlády činí různá rozhodnutí díky této dohodě o volném, volném obchodu a dokonce ještě přicházejí s žalobami, pak nám musí být jasné, že Evropská unie Mm, se příliš málo poučila z ekonomické a finanční krize a chce jít dále eh, cestou neoliberalismu. Jestliže Evropská unie tady chce být pro své občany a nechce jenom eh, mít nějaké sváteční projevy, tak se musí stát eh, baštou globalizace a demokracie. A proto je zapotřebí tady posilovat tyto vztahy s Kanadou. Děkujeme. A nyní dávám slovo panu Kristianu Predovi. 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Především, podobně jako ostatní kolegové a kolegyně, bych rád zdůraznil to, že summit EU-Kanada je nesmírně důležitou příležitostí pro prohloubení partnerství a spolupráce, kterou máme s touto velikou zemí, s touto velikou demokratickou zemí. Naše vztahy jsou důležité pro EU, protože Kanada sdílí stejné hodnoty jako Evropská unie a je naším dlouhodobým partnerem. Rád bych vám připomněl deklaraci posledního samitu EU-Kanada, který proběhl v Praze v květnu 2009. Hovoříme tam o posílení bezpečného, volného pohybu osob mezi EU a Kanadou, tak aby došlo k bezvízovému styku pro všechny občany Evropské unie do Kanady. Pouze o rok později, po tomto samitu, musíme říci, že tento cíl, který jsem zrovna citoval, nebyl dosažen. Občané Rumunska, Česka, Bulharska, potřebují víza, aby navštívili Kanadu. Jak víte, víza byla opětovně zavedena pro občany České republiky. Čili to je problém v našich vzájemných vztazích, protože všechny členské státy zrušily vízovou povinnost pro kanadské občany. Zároveň je to problém koherence, protože i když Kanada zrušila víza pro Chorvatsko, jednu z našich kandidátských zemí, neustále uplatňuje vízovou povinnost pro členské státy EU. Proto tento nový summit by měl přinést nový vývoj v této oblasti, tak abychom měli bezvízový styk pro všechny občany Evropské unie. Musíme mít konkrétní opatření, která by nám umožnila z tohoto cíle učinit jednu z našich nejzávažnějších priorit, protože nesouhlasíme s neplněním tohoto cíle. Toto, je, toto jsou nespravedlivá opatření pro občany mé země a ostatní členy Evropské unie, který udělali obrovský progres eh, po vstupu do Evropské unie. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Leisfried, jeden a půl minut. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já osobně se ptám, Ptám se, proč? Proč mám takový pocit, že Evropská komise co si skrývá před Evropským parlamentem, že nám nechce některé informace sdělit. Mám takový zvláštní pocit, no, jde především o dohodu o volném obchodu mezi EU a Kanadou. Souhlasím s kolegy, Eh, s kolegyněmi, kteří mají rovněž určité pochybnosti. Především pan Higgins. Myslím si, že pan Higgins má pravdu v tomto ohledu, protože dohody o obchodu jsou sice na jedné straně pozitivní věci, pokud teda slouží zájmům prosperity obou partnerů, dané dohody. Ovšem, tyto dohody nejsou dobrou záležitostí, pokud jsou pouze jednostranné a pokud hrají do karet velikým nadnárodním společnostem, když zjistujeme, že zdravotnictví, vzdělávání, mm, veřejná bezpečnost, jiné veřejnoprávní záležitosti jsou deregulovány. V podstatě toto vše mě vede k tomu, že pravděpodobně užitek a ovoce z toho a přínos z toho budou mít pouze malé skupinky na úkor nás všech ostatních. Právě proto volám potom, abychom opravdu byli velice obezřetní, abychom opravdu byli velice obezřetní a velice pozorně sledovali tyto záležitosti, tak aby Evropský parlament nebyl, nebyl opomíjen eh, v tomto našem úsilí v eh, uzavírání těchto smluv myslím si, že bychom měli pojmenovat věci pravými jmény, jde o partnera, dlouhodobého partnera, například když hovoříme o zabíjení tuleňů. Nechceme nikoho samozřejmě obvinovat, ovšem měli bychom jasně říci, že opravdu dochází k zabíjení těchto zvířat. Děkujeme. A nyní pan Marinesko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Náš kolega, pán Sebastián bodu bohužel nemohl dorazit do Štrasburgu. Proto vystupuji jeho jménem. 37 milionů evropských občanů nemá možnost cestovat do Kanady bez vízové povinnosti. Více než 20 milionů jsou občané Rumunska. To, že Kanada a USA neustále udržuje mm, tuto vízovou povinnost, vytváří jakési dvě, tří, dvě třídy evropských občanů. Měli bychom mít společný eh, postoj k tomuto problému, společný postup. Pan předseda Barroso na předchozím samitu trval na tom, že tento problém musí být vyřešen a já si myslím, že bychom měli pokračovat v tomto úsilí. Pokud je o Rumunsko, mm, tak počet zamítnutých žádostí od roku 2004 se snížil z 16 na 5 asi 200 tisíc Rumunů žije na území Kanady v rámci oficiálních migračních programů. Skutečně nechápu, opravdu nechápu, jak je možné, že Kanada v roce 2009 najednou eh, zrušila vízovou povinnost pro kandidátskou zemi Evropské unie, zatímco mnoho, mnoho eh, eh, občanů této mm, země, jak víme, žije v Kanadě rovněž se domnívám, že Česká republika by se měla těšit bezvízovému styku s Kanadou a důvod, mm, důvod mm, nebo toto zavedení by nemělo být nějakým kritériem pro ostatní země. Toto je záležitost, která byla zavedena na pořad jednání samitu mm, Evropským parlamentem. Rozhodnutí z října 2009 by mělo být aplikováno, měli bychom využít klauzuly solidarity, pokud tento problém do konce roku 2010 nevyřešíme. Paní Aštonová, zrušení vízové povinnosti pro členské státy by znamenalo obrovský úspěch vaší karié- ve vaší kariéře. Děkujeme a nyní pan Marinesku. Děkujeme, pane Marinesku, a nyní dáváme slovo panu Arsenisovi máte 1,5 minuty. Děkuji vám. Kanada je jedním z nejširších přátel a spojenců Evropské unie už od roku 1595 a sdílíme eh, společné hodnoty, vážíme si jeden druhého a rovněž je jedním z největších znečišťovatelů. A pokud jde o Kyoto, tak veřejně prohlásila, že nectí jeho závazky. Emise se v Kanadě zvýšily. A důvodem proto je hlavně eh, těžba ropy. A je velmi eh, škodlivý. Tamní způsob těžby je škodlivější pro životní prostředí než tradiční eh, způsoby těžby. Požaduje, vyžaduje se pro tento způsob rovněž více vody, takže je značná, působí značné škody biodiverzitě. A znečišťuje se totiž jeden z nejvýznamnějších zdrojů a je eh, jedním z největších eh, eh, znečišťovatelů z hlediska CO2. Kanada vydává 77 dolarů na osobu ve srovnání s dalšími eh, zeměmi, které na životní ochranu životního prostředí vydávají dvakrát větší částky. A my tedy žádáme Kanadu, aby plnila společné eh, dohody a umluvy, které jsme podepsali. Nemůj, pouze pokud budeme bilaterálně jednat, bude to základem pro další spolupráci. Děkuji, pane Arsenisi, a dávám slovo panu Mikolášikovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený Eh, pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, baronka, baronko Aštonová, kolegyně a kolegové. Kanada je od roku 1959 jedním z nejbližších a nejstabilnějších partnerů Evropské unie. Velmi mě těší, že po dobu působení současné pravicové vlády se podařilo zlepšit ekonomickou situaci v Kanadě, což se nedařilo po dobu předchozích volebních období posílení hospodářského stavu a posílení kanadského dolaru vysílá pozitivní signál do zahraničí a vytváří pozitivní podmínky pro rozvoj nejenom politické, ale především hospodářské spolupráce. Věřím, že summit, summit Evropská unie Kanada v Bruselu přinese konkrétní pokrok v diskusích o hospodářském partnerství. Kanada je jedenáctým nejsilnějším obchodním partnerem Evropské unie. To eh, představuje 1,7 zahraničního obchodu Kanady a Evropská unie je druhým největším investorem v Kanadě. Kanada je čtvrtým největším investorem v Evropské unii. Už v roce 2008 celkový objem zboží přesahoval, dosahoval téměř 50 miliard eur a 20,8 miliard v oblasti služeb. Liberalizace obchodu se zbožím a službami mezi Evropskou unii a Kanadou a přístup, volný přístup na trh umožní eh, liberální přístup, liberální rozvoj a bude velkým přínosem k rozvoji Evropské unie a Kanady. Děkuji za pozornost, děkuji vám a dávám slovo panu Janu Březinovi vážený pane předsedající paní vysoká představitelko kolegyně kolegové společná vízová politika evropské unie nyní stojí před velkou výzvou v podobě již deset měsíců trvající vízové povinnosti pro občany české republiky na území kanady. kanada svým jednostranným opatřením ve vztahu k české republice navíc naprosto nepřijatelně obešla orgány evropské unie do jejichž pravomoci společná vízová politika spadá práva občanů členského státu a spolu s nimi i prestiž evropských institucí které jsou jejich garantem se tak octly v ohrožení. bezprecedentní postup kanadské vlády vůči členskému státu unie vystavuje celou evropskou unii testu soudržnosti. občané české republiky spoléhají na to že se evropská komise se vší rozhodností ujme role obhájce a zástupce členského státu a jeho oprávněných zájmů jedinečná příležitost k tomu bude na nadcházejícím summitu eu kanada kde by otázka víz měla být jedním z jednacích bodů. je nejvyšší čas učinit vše pro to aby ve vlekoucí se kauze došlo k průlomu. ocenil jsem že evropská komise v říjnu two thousand and nine přijala zprávu v níž kanadu vyzvala k otevření vízového pracoviště v praze a ke stanovení časového harmonogramu zrušení vízové povinnosti. první podmínku kanada splnila druhou stále ne a tak by se evropská komise ani rada neměly s dosavadním vývojem spokojit. je třeba v tlaku na kanadu nepolevovat naopak jej spíše zesílit. vyzývám eh, v této souvislosti evropskou komisi aby se jasně přihlásila ke svému závazku navrhnout v případě nedostatečného pokroku protiopatření v podobě zavedení vízové povinnosti pro kanadské úředníky a diplomaty. jsem přesvědčen že přešlapování na místě musí skončit čeští občané od orgánů evropské unie neočekávají líbivé přísliby a soucitné chlácholení ale konkrétní činy směřující k cíli domnívám se že míč je nyní na straně evropské komise a zejména předsedy barrosa který bude na summitu hlavním jednacím partnerem kanadského premiéra. nezačneme li ve vztahu ke kanadské vládě vystupovat sebevědomě a razantně budou se jakékoli naše snahy míjet účinkem a výsledkem bude že důvěra českých občanů v evropské instituce utrpí vážné trhliny. pak jim o evropské solidaritě můžeme vykládat co chceme. děkuji za pozornost. Eh, Děkuji vám. A slovo má pan Karas. Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jako člen delegace EU Kanada bych rád zúraznil, že Kanada a EU eh, sdílejí společné hodnoty. Naše společné hodnoty jsou eh, základnou, mají zásadní význam pro utváření celé naší společnosti. Eh, tuto společnou základnu bychom měli stále více využívat a mm, přebírat na nás zodpovědnost odpovědnost při utváření globálních rámcových podmínek. Úzké historické a kulturní vazby, stejně tak jako naše e, úcta vůči multilateralismu e, a e, také charta spojených národů, to všechno se týká této základy našeho partnerství. Musíme totiž spolupracovat v nejrůznějších rovinách a vylepšovat tak naše vztahy. Pochopitelně i na úrovině politické. S dohodou, o které dnes diskutujeme, jsme mm, poprvé Eh, na půdě nové smlouvy. Poprvé diskutujeme tímto způsobem. Komise to musí vědět. Transparentnost a spolupráce a, a zaangažovanost parlamentu, to všechno jsou předpoklady pro úspěšné eh, přijetí takovéto dohody. A eh, tady jsou dvě důležitá témata, o kterých jsem mluvilo. Jednostranné udělování víz vůči našim českým občanům a občankám, to je něco neúnosného a musí to být odstraněno. Kritika Ehm, Kanady. Ehm, jedná se tady o zpřísnění ehm, třeba zpřísnění podmínek dovozu tuleňů. Toto všechno musí být regulováno, ale máme před sebou cíl. Touto dohodou EU-Kanada můžeme vytvořit takový pří, silnější prostor, společný prostor. A to neznamená jenom ekonomickou spolupráci, ale je to také vyslání jasného signálu proti protekcionismu. Možná je to hezký signál kdy den, kdy John Biden v Evropském parlamentu bude hovořit v Bruselu, ve stejný den se bude konat summit EU-Kanada, protože eh, se tady jedná o účinnou profesionální spolupráci s oběma eh, částmi eh, severního amerického kontinentu. Důležité to pro nás je, protože chceme společně přebírat větší zodpovědnost na světě. Děkuji. Mr. Karas, the floor na... Děkujeme a nyní má slovo paní Rojtová. Děkuji. Paní vysoká představitelko, dovoluji si vás upozornit, že achilovou patou úspěšné ratifikace smlouvy EU s Kanadou jsou jednostranná víza pro Česko, Rumunsko a Bulharsko, protože to vytváří nepřípustné občanství druhé třídy v Unii nejen další solidární země ale i mnoho poslanců budou mít plné právo blokovat ratifikaci pokud kanada nesplní co slíbila to je že zpřísní svou benevolentní azylovou politiku která má být podmínkou pro zrušení vízové povinnosti. paní ashtonová můžete mi říci zda jste kanadu upozornila na to že není únosné aby plánovala zpřísnění svého štědrého a ke zneužívání lákavého azylového zákona až do roku two thousand and thirteen ale že to musí změnit co nejdříve také s ohledem na společné hodnoty a dobré hospodářské vztahy s evropskou unií jejichž podmínky má obsahovat nová hospodářská smlouva. paní místopředsedkyně považujete za svou prioritu otevřít posun termínu na summitu s kanadou za dva týdny a dosáhnout zrušení víz před podpisem smlouvy s kanadou? v opačném případě jste si vědoma případného neúspěchu při ratifikaci tak významné smlouvy tady v evropském parlamentu protože nehodláme akceptovat kanadský postup vůči třem členům evropské unie. milí kolegové vám chci jménem milionů občanů poděkovat za solidaritu a oceňuji že návrh naší společné rezoluce který budeme v bruselu hlasovat obsahuje zřetelný apel na změny kanadského azylového systému a co nejrychlejší zrušení vízové povinnosti pro téměř fifty milionů britských občanů. děkuji za pozornost a za odpovědi. A nyní se dostáváme do části Catch the Eye, teda nepřihlášených řečníků. Pan Sergio Silvestris má slovo jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko. Já se domnívám, že tato debata vlastně posiluje vaši pozici na nadcházejícím summitu Není, otá, není pochyb o důležitosti tohoto vztahu, to je samozřejmé, máme společné hodnoty s touto zemí, s touto velikou demokracií, to je jasné. Potřebujeme strategické partnerství, to je jasné. Ovšem zaznělo zde mnoho otázek, mnoho obav. Tyto otázky jsou a obavy jsou věci, o kterých se musíte zmínit v průběhu samitu a musíte se zasadit do jejich vyřešení. Prvním a hlavním problémem je potřeba recipročního přístupu, pokud je o volný pohyb osob na obou stranách. Je, ne, samozřejmě, mm, že e, jsou, jde především o občany České republiky, Bulharská a Rumunská. Nepatřím ani k jedné z těchto skupin, ovšem já mám pocit jako e, občan Evropské unie, že jsou pošlapávána i moje práva. Ano, mluvím velice rychle, pane předsedo, měl jsem pocit, že eh, mi rozumíte mm, a že mm, to tlumočení zvládá. Jak víme, Kanaďané mohou mohou svobodně se pohybovat na území Evropské unie, zatímco naši občané nemají stejné právo na druhé straně a nyní k tuleňům. Vždycky, když vidíme nějaké reportáže v televizi o tomto tragickém, dramatickém zabíjení eh, tuleňů, máme z toho velice špatný pocit. Samozřejmě, že můžeme vyjádřit své pocity, ovšem neměli bychom vyjádřovat pouze pocity, měli bychom jednat. Ehm, myslím si, že bychom měli mít právo poukazovat na tyto problémy a žádat moratorium v tomto ohledu. Děkuji vám, paní Aštonová, a přeji hodně úspěchů na summitu a doufám, že nás budete informovat o výsledcích. Děkujeme, pane Slovestrisi, a nyní paní Olga Sehnalová. Děkuji za eh, Vážená paní místopředsedkyně komise, vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s nadcházejícím summitem eu kanada mi dovolte připomenout jeden ze základních principů na kterých je založena evropská unie. jde o princip solidarity. tato hodnota by měla být pokud chce evropská unie být pro své občany věrohodná ctěna za všech okolností a to i tehdy pokud jde o problém pouze jedné členské země. jak již bylo řečeno v červenci two thousand and nine zavedla kanada vízovou povinnost vůči občanům české republiky na žádost české republiky byla otázka vízové relace s kanadou zařazena jako řádný bod únorové rady pro justici a vnitro. solidaritu s českou republikou zde vyjádřilo rumunsko bulharsko maďarsko a slovensko a jednoznačně také španělské předsednictví. solidaritu proklamovala i komise nicméně ani po jednáních expertních skupin není konkrétní řešení na dohled. čas ubíhá a rozhodně nepracuje ve prospěch eu a jejích občanů pro občany evropské unie z české republiky je čekání na přijetí nového kanadského azylového zákona jako podmínky pro odstranění vízové povinnosti s nejbližším reálným termínem v roce two thousand and thirteen těžko přijatelné. v tomto smyslu proto očekávají od evropské unie skutečnou pomoc. hovoříme li často o krizi důvěry občanů v evropské instituce hledejme důvody i v tomto přístupu který zatím bohužel nelze solidaritou příliš nazvat. děkuji. Uh, Děkuji vám, paní Sehnalová. A dávám slovo panu Davisovi. Thank you, President. Děkuji vám. Eh, pane předsedající, a myslím, že mohu poděkovat vysoké představitelce za diplomatické deva, eh, eh, dovednosti. Pokud jde o zabíjení určitých zvířat, tak myslím si, že tady se to týká i Japonska a jejich plundrování tuňáků. Když se podíváme na kodaňské principy, stanovisko Evropské unie je zcela jasné a my bychom měli pokračovat v diskusi mezi námi samými a raději bychom měli dělat to, než diskutovat s jinými. Kanada a další eh, eh, společníci a další spojenci eh, hovoří spolu, aby dosáhli výsledku, kterého chtěli. A my přicházíme s tím, co je nekoherentní, jsme dezorganizováni a slabí. To se nikdy nesmí stát. Musíme se změnit a konference tohoto typu se na světě odehrávají pořád a my si musíme eh, osedlat eh, diplomatické dovednosti jako Evropská unie, abychom eh, mohli jednat efektivně a abychom neboxovali jenom se slabšími soupeři. Děkuji, pane Davisi, a dávám slovo panu Obermajerovi. Ehm, určitě je to závažný problém, co se týče prosazování ehm, ehm, těchto hodnot, na které poukazujeme. Podle kritických hlasů, hlasu jednoho profesora Howard, plánovaná dohoda má přijít ve zcela revidované formě kanadského práva, například copyright, patenty a podobně. Kanaděné mají pocit, že tady bude omezena jejich suverenita a také intelektuální duševní vlastnictví, ale na druhé straně straně eh, jsou tady přísné předpisy eh, v oblasti audiovizuálních eh, záznamů. Toto je všechno velmi důležité. Zvlášť se mi zdá být toto důležité při prosazování práv nemateriální, nemateriálních hodnot. A Právě internet eh, totiž eh, znemožňuje ochranu nemateriálních zboží na internetu, aniž bychom tady měli dohodu, která by překračovala hranice zemí. Například hm, zákaz camcorderu eh, a jeho záznamu v kinech. Já si myslím, že bychom to měli vůči Kanadě prosadit. Ovšem musíme najít nějakou zlatou střední cestu. Ochrana nemateriálního zboží na jedné straně ano, ale ne totální kontrole a sledování na internetu. Musíme samozřejmě dbát na to, že Kanada má jinou právní tradici, Americi než naše země a jiný právní systém. Je to těžká cesta a doufám, že tady najdeme dobré řešení. Thank you, <clears throat> Mr. Oberma. Děkuji vám, pane Obermajere, a nyní dávám slovo panu Rubikovi. Uh, Děkuji, pane předsedo, eh, vážená paní komisařko, vážené dámy a pánové. Myslím si, že nejdůležitější záležitostí je to, abychom se zasazovali za malé a střední podniky, protože právě v ekonomické krizi eh, jsou to dvě třetiny zaměstnanců a 80 ehm, eh, příjmů daňových, ehm, které z toho plynou. A proto je obzvláště důležité, aby veřejné zakázky a soutěže, aby toto všechno bylo soustředěno na to, aby malé a střední podniky dostaly možnost tyto veřejné zakázky získat. A pak eh, potřebujeme technické předpisy, takzvané trade facilitations, které by měly být obsahem těchto dohod a musíme je také dostatečně zohledňovat. Má otázka zní, existují tady v rámci VTO třeba nějaké společná dohoda o tom, že základna eh, pro vyjednávání z Doha bude zohledněna také v této dohodě o volném obchodu? Thank you very much. Now... Děkuji vám a nyní dávám slovo paní Silvaně Tykau. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar. Děkuji, pane předsedající. Eh, paní místo předsedkyně letecká doprava je zcela zásadní eh, pro přiblížení Evropské unie a Kanady, protože umožní dopravu osob a zboží. A dohoda s Kanadou o letecké dopravě, která byla podepsána v prosinci 2009 a eh, dohoda s Kanadou, která se týká letecké Eh, eh, bezpečnosti civilního leteckého provozu, která byla také podepsána v roce 2009, je důležitou součástí našich vztahů ještě nedošlo ale k žádnému oznámení, týká se ratifikace rady. Rada musí poslat Evropskému parlamentu návrh rozhodnutí. A když vycházíme z významu letecké dopravy pro naši spolupráci, chci se vás zeptat, paní místo předsedkyně, kdy začnou eh, tyto obě dohody týkající se letecké dopravy eh, platit, kdy vstoupí skutečně v platnost. Děkuji vám a dávám slovo paní Fioně Hall. Kanada je naším velice blízkým spojencem, ovšem my bychom měli být kritičtí tam, kde je to potřebné, pokud jde o klimatické změny, nevedou si dobře a zároveň, jak víme, i v rámci kodanských eh, dohod eh, nepostupovala úplně správně. Jak už se o tom zmínil pan Artemisis, především jsou to určitá konkrétní odvětví, pokud jde o těžební průmysl, který vyžaduje mnohem více energetických zdrojů než jiné způsoby. Je to nesmírně škodlivé vůči životnímu prostředí a tak dále. Já vím, že místní vláda se snaží o to, aby komise snížila nebo oslabila své postupy, pokud jde, pokud jde o směrnici v tomto ohledu. Ráda bych požádala vysokou představitelku, aby hovořila o tomto tématu a o této problematice i na samitu. Děkuji. Děkujeme, paní Holobá. A nyní má slovo paní Eštanová. Vážený pane předsedo, já si myslím, že to byla opravdu nesmírně užitečná, nesmírně hodnotná rozprava před přípravou tohoto summitu pokryli jsme opravdu obrovské množství témat a mm, předseda rady i komise, který povedou tento summit za Evropskou unii, jistě zajistím, aby byli informováni o všech těchto tématech. Jsem vám nesmírně vděčná za váš opravdu úžasný přístup a poskytnutí mnoha informací. Například um, o některých věcech jsem opravdu ani nevěděla, o těchto problémech, například v oblasti letecké dopravy. Pokud dovolíte, tak některé věci, dvě, tři základní záležitosti, o kterých jsme hovořili v tom kontextu, mm, takový ten obecný pohled nebo všeobecný přístup eh, z vaší strany hovoří o tom, že je to vztah nesmírně důležitý, partnerství důležité. A ta frustrace v podstatě pramení, frustrace, která zde mm, zazněla, pramení z toho, že jsme si vědomí toho, že máme společné hodnoty. Samozřejmě i ta frustrace ohledně vízové povinnosti, já to všechno to chápu, je to pochopitelné. Ovšem, dovolte, abych začala eh, obchodem. Bylo zde několik příspěvků, které se věnovaly obchodu. Chceme ambiciozní obchodní dohodu. To nebude jednoduché a od samotného počátku. Já jsem v podstatě zahajovala jednání v tomto ohledu a uvědomili jsme si, jelikož máme veliké teda zájmy v této oblasti, rozsáhlé zájmy, víme, že ta jednání nebudou jednoduchá, ovšem měli bychom být ambiciozní. Například práva duševního vlastnictví. Já osobně chci zajistit to, aby opravdu Kanada měla správný režim v tomto ohledu. Vím, že se tomu věnují. Vidím, že diskuze, stávající diskuze byly nesmírně pozitivní, konstruktivní a že to probíhá vhodným tempem. Samozřejmě, že intervýbor by se měl zapojit do celé aktivity, jak už jsem to zmínil pan Rabes, ti, kteří mají zájem na tomto, na tomto vztahu by měli být zapojeni. Budeme mít analýzu dopadu, která bude k dispozici, na které v současné době pracujeme. A Evropský parlament bude rovněž hrát důležitou roli, pokud jde o souhlas s touto dohodou, jakmile ji připravíme. Čili opravdu jasná, významná role Evropského parlamentu v tomto ohledu. Dobrá obchodní dohoda samozřejmě má dopad, pozitivní dopad pro naše občany, tak aby občané měli lepší, větší volby, abyste byli příležitosti pracovní a tak dále. My bychom měli zajistit to, aby všechny tyto obchodní dohody při, přinášely možnosti v celé Evropské unii role malých a středně velkých podniků. Ano, to je nesmírně důležité. Statistiky, které mě vždycky překvapují, jsou ty, které hovoří o těch 8%, to znamená, že pouze 8 malých a středně velkých podniků v podstatě z těch 8% pouze 3% těchto obchodních aktivit je mimo Evropskou unii já si myslím, že bychom měli zvýšit tato čísla dále. Jsou to veřejné zakázky a tak dále pro vládní úřady. To je další možnost, příležitost pro obě strany, ze které by mohly těžit malé a středně velké podniky. Dále otázka arktických oblastí. Nedávno probíhala rozprava i na půdě Evropského parlamentu. Jsem si vědomá toho, že je to záležitost zásadní, nejen proto, že je propojená s ostatními důležitými věcmi, o kterých jsem ním ještě před vízovou povinností Kanada patří mezi země, pokud je o kodanská jednání, mm, bohužel mm, neza, ne, mm, ne, nešla až tak daleko, jak jsme si přáli. Samozřejmě, že my se s komisařkou, která je odpovědná za tuto oblast, budeme celé věci věnovat. Ovšem 3. března, jak víme, kanadská vláda jasně řekla, že podporuje um, dohodu o klimatických změnách z Kodaně a to je zásadní. Pokud je o summit my chceme povzbudit Kanadu, aby byla ambicioznější, především pokud jde o cíle 2020. Mezinárodní uhlíkový trh, myslím si, že je důležité, že vidíme tento posun investic v nízkouhlíkové technologie a součást našich bilaterálních vztahů by právě mohla obsahovat i to strategické otázky, to znamená investice do zelených technologií, spolupráce na tomto poli, tak abychom podpořili veškerá opatření, která jsou zásadní pro omezení dopadu klimatických změn. No, řekla jsem, že se zmíním asi o třech e, hlavních záležitostech. Mezi ně patří samozřejmě vízová záležitost, vízová povinnost, to je nesmírně důležité. Členské státy, které zde zastupují ty tři členské státy, které jsou postiženy, se o tom zmínili. Samozřejmě čeká nás hodně práce. Musíme pokračovat. Dialog pokračuje s Kanadou. Jsme si vědomí této problematiky, ze záležitosti legislativní, které musíme vyřešit i do budoucna. Ovšem máte pravdu máte pravdu, když poukazujete na tuto důležitou problematiku. Bude to součást naší diskuze. Druhá expertní skupina nyní funguje v Praze, dívá se na záležitosti relevantní především pro Českou republiku. Pomáháme této skupině komise, je plně zapojená do této aktivity. Ovšem chci vás ujistit o tom, že tu frustraci beru na vědomí, chápuji, ji, z vaší strany musíme postupovat rychleji a jít dál při řešení tohoto problému nesmíme, si, nesmíme zapomínat na to, že nejde o bilaterální záležitosti, jde o záležitosti mezi EU, celkovou, celou EU a Kanadou a tak tomu musíme přistupovat. Děkuji. Děkujeme, vážená paní Baronko Aštonová, děkujeme všem zúčastněným na této rozpravě. Tím končíme dnešní rozpravu a hlasování proběhne v průběhu další plenární schůze nyní končím dnešní zasedání a za několik minut se opět uvidíme v 19.00 otázky na komise.